Tedy mám na mysli a chci teď se zmínit o několika případech, o kterých se často nehovoří. Chci hovořit o vězeních, nikoli však pro teroristy. Chci připomenout podmínky, nelidské, skutečně nelidské podmínky vězení v Ruandě a v Líbii, kde dochází k odsouzení na smrt jen tím, že je člověk eh, zbaven svobody a eh, je ve vězení. Někdy je to i osob, které nenesou zle žádnou vinu. Chci připomenout eh, případ Sauraví, což je případ, který mm, po dlouhou dobu není řešen a máme také určitá práva, která je třeba uznávat, práva uprchlíků, kteří prchají před dramatickými klimatickými změnami. Všechny tyto prvky si musíme uvědomovat, abychom mohli eh, společně žít na této planetě. Děkuji, pane předsedo. Nyní slavíme 60. výročí OSN. A v rámci tohoto byly vytvořeny dvě nové struktury, Rada pro lidská práva a Rada pro komise pro vytváření míru. Tato komise pracuje relativně energie a naplňuje naše očekávání, ale Rada pro lidská práva to bohužel nečiní. Jak dobře víme, máme to tedy v našem usnesení, vypoukazujeme na to, že je důležitá reforma této instituce práce v Rady pro lidská práva není dostatečná, bylo zde na to poukázáno, i případ Izraele a tak dále. A já opravdu lituji, že předsednictví se zde soustředilo na jedno jediné velké téma, a to je Goldstonova práva. Zpráva to je sice velice důležitá, ale není to klíčové. Pokud zde hovoříme o Iránu a této celé problematice, tak si myslím, že by byla dobrá, aby Evropská diplomatická služba vypracovala jednotnou pozici za všechny členské státy, protože je opravdu důležité, jakým způsobem bychom se soustředili na naše priority a jakým způsobem bychom toto koordinovali s USA. Děkuji. Nyní pan Van der Step. Děkuji, pane předsedo. Všichni to víme. Rada pro lidská práva OSN je nic, není nic jiného než velká fraška. E, tu, je využívána konferenci islámským zemí. Všechny tito mají za cíl eh, neoprávněně obměňovat Izrael a zničit tuto zemi, tento stát. Dochází k tomu, že jsou porušována veškerá lidská práva. Je opravdu hanba, že parlament tuto radu vůbec bere vážně. Pane předsedo, pokud se tento parlament chce zasazovat o lidská práva, tak by měl odsoudit veškerá usnesení Rady OSN, která se snaží zabránit svobodě projevu a která si zde vybojovaly země, jakožto Egypt, Pákistán. Tyto země jsou ty největší pručovatel lidských práv na celém světě. A nyní se stal členem Rady OSN pro lidská smlouva i Irán, a tedy v tom případě nám chybí pouze jenom Korea a budou tam všichni ty nejhorší státy. Já to opravdu nechápu. Rada pro lidská práva je strašlivý orgán a nesmíme ho brát vážně. Náš parlament se musí nutně distancovat od této rady. Děkuji. Děkuji a nyní pan Preda. Děkuji, pane předsedající. Začnu tím, že připomenu, že v době kdy byla Rada OSN pro lidská práva vytvořena jako samostatný orgán v rámci OSN, byl vlastně stělesněním naděje, že se bude dařit lépe eh, v celosvětovém měřítku chránit základní práva. Jde tady o univerzální pravidelný přeskum a inovace v této oblasti což by mělo řešit nadměrnou politizaci a beztrestnost v případě porušování lidských práv. tak, aby Rada OSN pro lidská práva mohla naplňovat svůj mandát, eh, musíme přiznat, že eh, mrtví z dřívějších dob jsou také mrtvými a navíc eh, se v porušování lidských práv pokračuje. Eh, aktuální mechanismy nejsou dostatečné pro zajištění skutečné ochrany lidských práv. Eh, Rada nereaguje dostatečně rychle, například eh, v případě Gvineji v souvislosti s krizí v Gvineji. Má to pak velice důležité dopady. ti, kdo nedodržují lidská práva, se pak um, ocitají eh, prakticky v pozici beztrestnosti. Je tedy třeba reagovat přísně a rychle, když dochází k porušování lidských práv. Eh, Evropská unie by mohla podpořit vytvoření eh, mechanismu reakce na krizové situace, tak jako v případě Afghánistánu, Gvineji, Jemenu či Iráku. Je v zájmu Evropského parlamentu aby Rada OSN pro lidská práva eh, byla co nejsilnější a co nejefektivnější. Domnívám se, že potřebujeme důvěryhodného partnera v dialogu o lidských právech. Děkuji. Nyní paní Kretu na jednu minutu. Paní komisařko, vážní kolegové, eh, já se chci zmínit o situaci v pásmu Gazy která nás trvale znepokojuje eh, z hlediska porušování lidských práv, zejména pokud je o eh, situaci eh, po válce v loni v zimě. Je obtížné říci, kdo nese větší vinu, protože vojenské akce obou stran vedly k utrpení především mezi civilním obyvatelstvem a v takovém případě, v takových případech je obtížné roz, rozlišovat mezi civilním a vojenským vojenskou populací v pásmu Gaze například. Známe tento dvoustranný problém a myslím, že bychom se neměli snažit vinit pouze jednu ze stran. Dramatické humanitární následky těchto událostí eh, jsou velkým apelem eh, pro to, abychom efektivně eh, jednali a odstraňovali příčiny takových konfliktů na celém světě a prosadili účinnější mezinárodní struktury pro prosazování míru. Eh, Evropská unie eh, musí být dostatečně důvěryhodná, musí eh, reagovat velice striktně. Pan Kelam na dvě minuty, prosím. Paní komisařko, pane ministře, jednou z priorit parlamentu je také věnovat se alarmující situaci, které ve kterých došlo k politizaci činnosti UNHRC. A proto je nesmírně důležité, aby delegace z Evropské unie se zabývala eh, možností kandidátů eh, toho, aby se stali členy UNHRC. Je tedy třeba, abychom žádali zvláštní postupy, abychom žádali zvláštní podmínky, specifické podmínky pro tyto kandidáty. A protože jinak může dojít například eh, k tomu, že neprojdou usnesení o určitých eh, eh, státech, která porušují lidská práva. Chtěl bych se zmínit o dvou prioritách parlamentu. První je Bělorusko. Oproti tomu, co se očekávalo, situace lidských práv s lidskými právy se nezlepšovala, ale zhoršila se. Chtěl bych zdůraznit, že, a pan Milenkevič tu není, Evropská unie nemá páku na to, aby tlačila na Lukašenkův režim a vedla jej eh, k, k skutečným zlepšením, eh, nehledě na možnost spolupráce ekonomické eh, s jeho zemí. 18 ruských aktivistů v oblasti lidských práv, včetně pana Kovaljovo, který získal Sacharovou cenu, jsou znepokojeni dalším Eh, omezováním eh, informací ze satelitního příjmu a opravdu poškozuje situaci v Evropské unii, která žádá podporu lidských práv. To, že vysílání v vysílání pro ruské aktivisty a pro eh, Rusy z evropských eh, satelitů je takto omezováno. Nyní přejdeme k postupu Cash the A pan Basescu. Ráda bych hovořila o případu Giliata Šalida, izraelského vojáka, které pořešovalo od července 2006. Byl to pouze 19-letý voják. V loňském roce jsem byla členkou oficiální delegace Evropského parlamentu v Izraeli. Setkali jsme se s otcem tohoto vojáka. Na ustanovením článku 13, 23 a dalších ženevské umluvy o právech válečných zajaců Gelat který má rovněž francouzskou, francouzské občanství, eh, nemá právo na setkávání s rodinnými příslušníky nebo se zástupci mezinárodních organizací a nemá, eh, nemáme právo ani vědět, kde se nachází. Eh, ráda bych se měla článku 77 Gocenovy zprávy, který kritizuje Izrael a která tedy kritizuje Izrael, ale Říká se tady, že Gilatu Šalidovi by neměla být upírána práva vyplývající z ženevské umluvy. Děkuji, pan Šogor, na jednu minutu. Evropská unie s ohledem na ehm, budoucí schůzi UNHRC musí jasně prohlásit, že je zásadně důležité, hovořit i o porušování lidských práv v, roz, v zemích, které už jsou rozvinuté. Ve všeobecném prohlášení, které bylo přijato v roce 1992, se hovoří o principu nediskriminace na etnickém, národnostním, jazykovém či jiném základě. To však platí pro všechny zemi. Jeden z odstavců tohoto prohlášení hovoří o tom, že ti, kdo náležejí k menšinám, národnostní menšinám, mohou využívat svůj mateřský jazyk bez diskriminace. A to je bod, který je problematický i v některých členských státech EU. Je tedy třeba najít řešení a Evropská unie musí exemplárně trestat jakékoliv porušování těchto práv. Děkuji. Během příštích dvou let musíme dosáhnout rozhodujícího pokroku, co se týče role OSN. v rámci Rady pro lidská práva, protože za dvě roky zde budeme mít první vyhodnocení práce této rady. Někteří kolegové nepřikládají této otázce velkou důležitost ale měli by zohlednit důležitost samotné organizace OSN. Evropská unie chce být důležitým faktorem, co se týče ochrany lidských práv a proto musíme i na mezinárodním poli vystupovat jedním hlasem a nesmíme se vyjadřovat rozporuplně. Zároveň musíme také posílit naši spolupráci s USA v oblasti lidských práv. A za třetí, Evropský parlament musí postupovat opatrně, opět obezřetně, když se jedná o hodnocení situace lidských práv. A to jak v zemích, které nejsou našimi členy, tak v zemích, které našimi členy jsou. Paní. Já bych ráda um, upozornila na bod 13 usnesení, které si ta eh, kandidatury Iránu na členství v Radě OSN pro lidská práva Irán byl podroben eh, pravidelné pravidelnému přeskumu, eh, pokud je o dodržování a podporu lidských práv v zemi. V nedávné době iránský, iránský režim tvrdí, že lidská práva jsou dodržována. Tato tvrzení, eh, oproti těmto tvrzením aktuálního režimu bych ovšem rád upozornila na to, že máme zde v parlamentu paní Mariam Račavi, která byla předmětem arbitrálního zadržování Kromě toho eh, polit, eh, podmínky ve vězení pro politické eh, vězně neodpovídají standardům dodržování lidských práv. Řada kolegů musela opustit v parlamentu, iránské musela opustit parlament. Dále myslím si, že bychom neměli eh, srovnávat Irán s jinými zeměmi, které reálně dodržují lidská práva. Já myslím, že Evropa by měla být objektivně, jak řekla paní Ashton ve svém prohlášení, měli bychom říci Iránu, že jeho kandidatura v tuto chvíli není myslitelná. Paní Jenson. Děkuji, pane předsedo. Ve společném usnesení se mi líbí zejména ty body, body 25-26, kde eh, chceme jasnou podporu Evropské unie pro um, rezoluce, které se týkají specificky různých zemí protože takovéto specifická usnesení jsou velice dobrým prostředkem pro to poukázat na porušování lidských práv v jednotlivých konkrétních zemí. V minulosti se tohoto prostředku dostatečně nevyužívalo, ale je to velice vhodná věc, je to vhodný nástroj a je to jediná možnost pro mezinárodní společenství, jakým způsobem postupovat proti porušování lidských práv. Nejde o to, že se chceme vměšovat do vnitřních záležitostí ostatních zemí. Jde o to, že musíme jasně ukázat, že neakceptujeme akceptujeme, když nějaký režim systematicky porušuje lidská práva. Jde o to, abychom podpořili ti, ty, kteří trpí, kteří jsou potlačováni. A proto je důležité, aby Evropská země Unie podpořila tento systém specifických rezolucí. Bons? Děkuji, pane předsedo země Evropské unie by se měly nejdříve udělat pořádek mezi sebou, než se budou dívat na jiné země. Mnoho členských států neuznává svobodu eh, projevu a uzavírá lidi do vězení. Měli bychom na to dávat pozor. Politické strany jsou zakazované například v Belgii a nebo na základě vymyšlených důkazů jako eh, v Německu, a nebo se něco podobného používá i ve Velké Británii. Jedna eh, z našich stran eh, byla eh, byla v podstatě zakázána, protože nesmí na určitou dobu přijímat žádné další členy. Je také třeba, abychom respektovali svobodu projevu, združování a také umožňovali svobodný přístup k volbám. Děkuji a na konec má slovo pan López Garrido, aby uzavřel naši rozpravu. Bude hovořit za radu. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice vděčný za veškeré příspěvky, kteří které, které jsme zde vyslechli od jednotlivých poslanců. Tato Otázka je velice důležitá, protože se týká jednoho ze základních elementů Evropské unie, a to je obrana lidských práv. Zmiňovala jsem to již na počátku. Z tohoto pohledu jsme toho mínění, že je důležité obhajovat lidská práva a zároveň, že je důležité podporovat Radu OSN pro lidská práva. Evropská unie vždy byla proto, aby takovýto orgán vzniknul. Tato rada pro lidská práva je totiž nástrojem, který je schopný přiměřeně reagovat na situaci v oblasti lidských práv na celém světě. Rada je schopná učinit jisté kroky přistoupit k rozhodnutím či požadovat prohlášení od OSN. Předsednictví se systematicky podílelo na diskuzích ve všech různých zasedacích periodách Rady pro lidská práva. Předsednictví tam zastupovalo Evropskou unii a tak tomu bude i nadále. I v rámci příštího zasedacího období Rady pro lidská práva bude předsednictví hovořit ve jménu Evropské unie. A je, vel, je možné to uvést do souladu s prohlášeními a postoji členských států a také komise, protože komise je dalším orgánem Evropské unie. Tím jsem chtěl jasně ukázat, že my jsme rozhodně pro existenci Rady pro lidská práva a myslíme si, že je nutné využívat veškeré možnosti, které tato rada nabízí. Někdy se to nedaří, někdy se to daří lépe, závisí to na konkrétní situaci. Ne vždy Evropská unie a její členské státy dosáhne svých cílů, ale máme i pozitivní příklady. Například otázka lidských práv v Somálsku a Africe. Na ostatních kontinentech se nám to nepodařilo tak dobře, ale myslím si, že ty pozitivní aspekty rozhodně převažují. V různých projevech poslanců byly jmenovány konkrétní země. My se tomu budeme věnovat. Budeme se k tomu ještě vracet. Já bych se chtěl věnovat speciálně Iránu. Často se zde zmiňovalo, že se Irán, že Irán kandiduje na členství v této radě. E, jsou k tomu různá prohlášení. Já jsem za tento rok obdržel tři prohlášení vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční a, bezpečnostní politiku. Zde se hovoří o jistých právech, porušování lidských práv, zejména se jedná o popravy, ke kterým v Iránu došlo. Co se týče kandidatury Iránu, bych chtěl říci následující. Je to otázka, která se momentálně dotýká národních kompetencí. Je to tedy věcí jednotlivých členských států, zase chtějí stát členy rady. To se týče situace bezpečn- lidských práv v Iránu, je jasné, že tam dochází k porušování lidských práv. A samozřejmě je nutné, aby to, zda bude kandidát úspěšný či ne, záviselo na tom, zda v té konkrétní zemi dochází k dodržování lidských práv či ne. Zde musíme být důslední, my na tom pracujeme, ale je třeba postupovat obezřetně. Jak jsem říkal, jsme toho názoru, že Rada pro lidská práva je orgánem, v rámci kterého musíme zastupovat postoj Evropské unie. Toto je vhodné krémium. A my jsme se vždy zasazovali o to, aby zde nebyly kroky zpět při obraně lidských zpráv na celém světě. Protože lidská práva jsou vymožeností lidstva. Je důležité, aby se na ně nahlíželo jako na univerzální hodnotu. Z tohoto pohledu je důležité je obhajovat všude a nezávisle na tradicích jednotlivých zemí. Děkuji a nyní paní Georgieva. Děkuji, pane předsedající, a děkuji mnohokrát všem poslankyním a poslancům za jejich eh, doporučení, za jejich podněty. Mohu vás ujistit, že se o ně podělím eh, s vysokou představitelkou. Dovolte, abych zareagovala na konkrétní otázky a připomínky. Nejprve k Iránu a ke kandidatoře Iránu. Já rozhodně podporuji to, co řeklo španělské předsednictví. Jenom mohu ještě vyzdvihnout, že každý volený člen rady, od každého voleného člena rady se očekává, že v praxi eh, bude vykazovat eh, maximální angažovanost eh, pro ochranu a podporu lidských práv. Pokud o ten velice smutný případ ztrát lidských životů na Kubě, eh, jde o pana Orlando Zapatu, eh, ráda bych jménem komise vyjádřila soustrast jeho rodině a rozhodně odsoudila pokračující věznění a zadržování více jak 200 politických disidentů na Kubě. i další výrazy nedodržování základních lidských práv. Kuba apelovala na Kubu, aby změnila politiku a dodržela své závazky vyplývající z mezinárodního práva. Budeme se i nadále snažit oblast lidských práv řešit v rámci dialogu s Kubou, s kubánskými orgány a tento dialog použijeme jako nástroj pro vyvíjení tlaku na zlepšení v oblasti lidských práv. Dále eh, mnoho z vás říkalo, že Evropa by měla být jednotná, pokud o lidská práva. To samozřejmě komise podporuje. A další věc, eh, ta se týká pásma gazy. Já si myslím, že to bychom měli spíše probrat eh, pod bodem zpráva, Goldstoneova zpráva. Děkuji, pane předsedající. Máme zde šest návrhů usnesení. nyní, když uzavíráme rozpravu o tomto tématu. Eh, Evropská solidarity chceme také vyjádřit um, soustrast vaším předsedou, který je velmi nachlazený. Nemáte, prosím vás, um, někdo náhodou aspirin tady sebou, já vám budu velmi vděčný na dosmrti η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή των συνστάσεων της εκθέσεως. Na pořadu jednání nyní máme prohlášení Rady a Komise, které se týkají Goldstoneovy zprávy o Izraeli a Palestině a provádní doporučení obsažení v této zprávě. Za radu nejdříve pohovoří pan López Cariga. Gracias, señor presidente. Děkuji.